Vážení kolegové, budeme začínat, protože nás čekají velice důležitá slyšení a musíme tedy dodržet časový plán. Takže začneme. Kolegové, jedná se o společnou rozpravu s Výborem pro rozvoj a podvýborem pro lidská práva o společné delegaci ad hoc na mezivládní konferenci pro přijetí globálního paktu o migraci 10. a 11. prosince v Marrakeši, Maroku. Předmětem dnešní diskuse je vyslechnout si zprávu z Marrakešské konference. Linda McEwen, předsedkyně výboru DV, je tady přítomná a bude nás informovat, protože se zúčastnila této delegace, já jsem tam sám nebyl, takže nám podá zprávu. Byl tam tedy přijat ten pakt OSN. Víte, že náš výbor se hodně věnoval tomuto paktu a budeme mluvit o tom, jak bude parlament dále pracovat eh, na přijetí globálních paktů OSN o migraci o uprchlících. Eh, ostatně už na tom pracuje od New Yorkské deklarace ze září 2016. Vítám Lotte Knudsen a její kolegy z SVČ. Jsou tady kolegové z generálního ředitelství Home, dále kolegové z IOM a UNHCR. Děkuji jim za práci a jejich dnešní přítomnost. Ale vítám zvláště Lotte, protože eh, byla účastná těchto diskusí od samého počátku. Takže to je kolegové vše z mé strany a já předám slovo Lindě. Prosím. Děkuji, Claude. Omlouvám se za drobné spoždění, přišli jsme do, do špatného uh, sálu. Já jsem se právě vrátila ze Senegalu. Uh, jsme tam v zimě a vrátili jsme se v létě. Je to úplně neuvěřitelné, jako bychom si vzali v kuchurku z Afriky, ale teď zrovna je tady teplej než v Dakaru. A jsem tedy ráda, že jsem zpět a vidím sluneční paprsky. A tím se dostávám tedy ke zprávě z cesty do Marrakeše. Já jsem předsedala delegaci eh, na konferenci pro přijetí globálního paktu o migraci. Byla to konference OSN. Všichni byste měli mít kopii zprávy, kde je seznam kolegů, kteří se účastnili z jednotlivých politických skupin. A parlament tam měl dobré zastoupení, Účastnili jsme se eh, zahajujícího jednání na vysoké úrovni. Byli jsme součástí delegace EU s komisařem Avramopulosem a měli jsme příležitost vystoupit jménem EU na druhém zasedání na vysoké úrovni. A měli jsme tam tedy také eh, prohlášení eh, na akci k 70. výročí Univerzální deklarace lidských práv. Byla tam také Michelle Bašele, vysoká komisařka OSN pro lidská práva. Setkali jsme se také s lidmi z IOM, UNHCR, UNICEF, UN Women a s klíčovými uh, účastníky, jako byli velvyslanci Mexika nebo Maroka. Parlament eh, měl zájem vytvořit takovouto delegaci na vysoké úrovni, abychom ukázali svou podporu paktu. Víte, že ten pakt byl hodně analyzován v médiích. Já dokonce bych řekla, že se šířila, šířily i falešné zprávy na sociálních sítích o tomto paktu. Říkalo se tam, že, že to je prostě nějaká tajná konference, která má umožnit, aby EU eh, přijala migranty bohužel některé členské státy na základě toho nakonec hlasovaly proti paktu. V OSN některé státy se zdržely, takže na tom formálním eh, hlasováním eh, OSN 152 států hlasovalo pro, pět hlasovalo proti, Česká republika, Maďarsko, Izrael, Polsko a USA a 12 zemí se zdrželo, včetně eh, zemí EU, Rakousko, Bulharsko, Itálie, Lotyšsko a Rumunsko. A Rakousko tehdy předsedalo EU a Slovensko se vůbec v hlasování nevyjádřilo. Eh, a poučili jsme se z toho tak, že ty procesy OSN eh, dříve nevyvolávaly takový zájem veřejnosti a možná bychom se z toho měli poučit, že musíme efektivněji komunikovat o tom, eh, co ten pakt je a co není. My jsme z SVČ a z komise dostali velice dobré eh, informace. Eh, které nám umožňovaly opravovat eh, špatné informace, které se v souvislosti s tím paktem objevovaly. Ale nakonec i vzhledem k současnému politickému klimatu eh, podle mě se zdůrazňovalo hodně dezinformací v souvislosti s celým tímto procesem. A víme, že mnoho procesů v OSN je nyní spochybňováno a je tedy důležité, aby parlament silně podpořil Eh, ten multilaterální aspekt. Když se podíváme do budoucna, a eh, to je možná nyní důležitější eh, po třech měsících, nyní tedy máme k tomu zprávu. Parlament se bude plně zapojovat do jednotlivých fází procesu. Chceme sledovat provádění paktu aby to byla reference pro další legislativní i nelegislativní práci. Také musíme pracovat na organizačním aspektu. Bude eh, se konat eh, Mezinárodní fórum o migraci v roce 2022 a v prosinci 2019 to bude Světové eh, fórum o uprchlících v Ženevě. Takže na tom to budeme tedy také pracovat. Pro mě to tedy bylo důležité, že se parlament zúčastnil. Bylo tam mnoho eh, našich partnerů z různých zemí, kteří byli potěšeni, že parlament tam byl zastoupen, že Evropská unie jako celek podpořila proces OSN a doufám, že to tak bude pokračovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji, Lindo. My se plně stotožňujeme s touto eh, tvou analýzou a byla to opravdu eh, dobrá eh, práce delegace. Děkuji za odvedenou práci a děkuji také za tu angažovanost v této věci. Nyní už přivítám naše hosty z různých agentur. Jako první Lotte Nucen, což je ředitelka z SVČ a Lote, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat Lindě McEwen a celému týmu, který byl v prosinci v Marrakeši za skvělou zprávu z cesty a děkuji především za jasně vyjádřenou podporu eh, paktu o migraci. Vaše veřejná podpora myslím, eh, znamenala hodně a bylo to důležité z hlediska ustavení toho paktu. Eh, pan komisař Avramopoulos i SVČ chtějí vyjádřit vděk za neutuchající podporu parlamentu. Nejen v té poslední fázi diskuse, ale od samého počátku celého procesu jste ukazovali svou angažovanost eh, v tomto procesu, který se týká migrace eh, na mezinárodní i národní úrovni. Děkuji tedy mnohokrát ještě jednou Lindě McEwen a celé parlamentní delegaci. Eh, nakonec tedy tento pakt byl eh, podpořen formálně o pár týdnů později v New Yorku a nyní tedy tento pakt je realitou na úrovni OSN. Jak víte, je nezávazný, ale je to zdroj inspirace, z nějž můžeme čerpat. Na základě toho můžeme přijímat praktické, eh, praktická opatření. Je zcela nezbytné vytvořit také komunikační strategii, vysvětlovat, o co jde, protože začíná další fáze, návazná fáze. Teď v té druhé fázi Eh, bude, budou tedy akce v New Yorku a v Ženevě. Myšlenka je taková, že ten globální pakt by měl zlepšit spolupráci v eh, oblasti mezinárodní migrace. Přidanou hodnotou je, že tento pakt vytváří velice flexibilní rámec eh, pro spolupráci států na místní, regionální, národní i celosvětové úrovni. A budování partnerství je v samém jádru tohoto procesu partnerství zemí původu, eh, transitních zemí a cílových zemí. Ty by měly společně řešit otázky migrace. Samozřejmě v tomto rámci, který bude řídit naši další práci, eh, už eh, probíhají různé činnosti v EU. Už to je let, kdy součástí našich politik celé roky a bude to součást i té návazné práce praktického hlediska v současnosti eh, v Ženevě vzniká síť eh, o migraci. To bylo právě součástí toho globálního paktu. A to je síť, která by měla být velice praktická a která bude poskytovat například poradenství zemím, které mají zájem o nějaké odborné e, zkušenosti. Mělo by to být hodně vedeno poptávkou samotnými státy, které by chtěly nějak navázat na ten globální pakt. Tohle vše probíhá v Ženevě. E, buduje se tam takovéto centrum, které bude schromažďovat e, informace, odborné znalosti a pak bude pomáhat zemím, které o to projeví zájem a zároveň eh, bude také finanční mechanismus na základě dobrovolných příspěvků od států, které eh, by chtěly pomáhat partnerským zemím, třeba s technickou pomocí, s budováním kapacit jak to právě podpořil i zmiňovaný globální pakt. Pak ještě v rámci této sítě by měla být třetí součást v rámci IOM v Ženevě. Bude to, tak, bude to celosvětová znalostní platforma, která by měla schromažďovat informace a údaje o migraci. O tom se vždycky hovořilo, že potřebujeme eh, informace eh, nebo více informací pro rozhodování a to bude tedy také důležitá součást tohoto centra. E, to nyní e, se dává všechno dohromady, zatím to je teprve v počátečním stádiu a probíhá to pod koordinací IOM. V New Yorku budou probíhat další návazné akce e, pod záštitou předsedy eh, valného schromáždění, který přijede příští týden do výboru AFET. V New Yorku eh, se budou řešit praktické aspekty další práce. Pokud máme nějaký mezinárodní pakt, tak by to mělo být vnímáno jako nějaká práce, která neustále pokračuje a proto budou se dělat návazné kroky. Bude to Mezinárodní fórum o migraci, což bude místo, kde si budou státy vyměňovat eh, zkušenosti, osvědčené postupy a je to tedy přístup eh, vícestraný. Eh, bude se to ještě řešit asi v červnu nebo v červenci, ale myšlenka je taková, že toto fórum, které se bude scházet každé čtyři roky, mezi těmi schůzemi se bude snažit jednat s různými eh, aktéry ze soukromého sektoru, s nevládními organizacemi, s dalšími fóry, jako je eh, celosvětové eh, rozvojové fórum. Bude se také scházet s parlamenty, tak, aby schromáždilo co možná nejvíce informací, které je potom možné použít každé čtyři roky při té revizi. To bude ale průběžný proces. Hlavní bod je, že je třeba to vnímat opravdu jako proces, který vedou jednotlivé státy a bude to nepřetržitá práce, která bude zároveň flexibilní, ale zároveň i inkluzivní, aby státy se tedy mohly zapojit dle svých potřeb do této celosvětové problematiky. My to vnímáme tak, že potřebujeme kolektivně hledat odpověď eh, na tuto problematiku. A to je asi vše z mé strany v této fázi. Děkuji. Um, děkuji, děkuji za toto shrnutí, za External Action Service. A nyní se dostáváme k Mezinárodní organizaci pro migraci a tedy jejich analýzu. Eh, děkuji vám, pane předsedo, eh, za eh, to, že mi dáváte slovo. Je to eh, eh, způsob, tedy tento eh, náš globální pakt, jakým způsobem lépe, bezpečně řídit legální migraci. Jde o to, aby si každý stát definoval své priority, na co se chce soustředit a jaké kroky je třeba podniknout, aby tento kompakt byl relevantní pro tento členský země, členskou země. Je eh, třeba říct, že tady máme návrh, takový seznam kroků, které je možno mm, eh, podniknout. Eh, například globální kompakt vyzývá k vytvoření kapacitního mechanismu, který bude posilovat spolupráci na mnoha úrovních a e, bude to v rámci Spojených národů. K e, součástem bude patřit ten tzv. Connection Hub, to znamená, e, toto bude přijímat žádost o pomoc, potom knowledge platform, tedy znalostní platforma, kam se mohou hlásit různé iniciativy a každý, koho to zajímá. Samozřejmě bude třeba to nějakým způsobem financovat a jak eh, to by mělo být dopracováno do konce března. Očekáváme, že členské země eh, si zrevidují vlastní politiky eh, tak, aby identifikovaly priority pro tento kompakt Dále se bude eh, eh, provádět průběžné hodnocení a ten eh, text bude teprve dopracován. Jak řekla kolegyně z External Action Service, jde o to, aby vznikla jakási platforma, kde budou všichni aktéři, těch členských zemí, budou moci konzultovat. Toto by mělo začít za čtyři roky. A pokud vím, tak konzultace probíhají nyní, jak by to mělo vypadat a e, v červenci by mělo být hotovo. E, také e, různé regionální, subregionální a další procesy jsou vyzývány k tomu, aby se zapojili do této kampaně. Globální eh, přeskum bude prováděn také na eh, straně OSN a za tím účelem byl ustaven Human Migration Network. Mimo jiné bude cílem zajistit efektivní koordinovaný systém pro podporu členských zemí a koherentnost akcí mezi členskými zeměmi, regionálními a dalšími aktéry. Eh, bude to také zajišťovat eh, dostatečné propojení eh, na, lidské, na humanitární struktury ve všech typech úrovní. IOM bude mít funkci koordinátora a sekretáře či tajemníka této sítě tak to bylo řečeno už eh, v Ženevě. Eh, Také z jiných eh, organizací budeme mít k dispozici lidi a stážisty. Budeme samozřejmě posuzovat všechny aspekty, ale mm, nejsme vlastně omezení jenom na tu platformu kompaktu. Můžeme podporovat členské země eh, také v rámci dvoustranných požadavků o pomoc. Eh, parlamenty se hrávají důležitou roli při zajišťování toho, aby implementace politiky eh, byla založena na mezinárodním právu. Samozřejmě je třeba také veřejného konsenzu na základě disponibilních informací. Kromě tedy kompaktu pro migraci máme také globální kompakt o uprchlících, to vlastně už jsme neslyšeli. E, tyto dva e, kompakty e, se budou vyvíjet paralelně. Bude důležité koordinovat úsilí tak, abychom mohli posilovat národní systémy a dostatečně předávat informace. To potom zajistí nejlepší možné využití zdrojů a expertů Děkuji vám. Thank you very much. And now we're going to hear from the UNHCR. Děkuji a nyní za UNHCR eh, Sophie McGuinness. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto příležitost, eh, že jste tedy pozvali eh, UNHCR a my vám tady můžeme mm, poreferovat, co je nového v oblasti globálního kompaktu o uprchlících. 7. Eh, února eh, se zde v Bruselu eh, konala akce, kde jsme byli také zastoupeni a některé také generální direktoráty Evropské unie a paní z Argentiny z parlamentu. A de facto nyní navazujeme na tuto akci. Předpokládám, že už se vám doneslo, že máme dva kompakty. Já hovořím o tom, o uprchlících, který byl potvrzen členskými zeměmi v prosinci 2018. Je to nezávazný operativní nástroj spolupráce člen, mezi členskými zeměmi. A jsou to zapojeny také mezinárodní organizace, uprchlíci a další organizace a tak dále kompakt eh, chce eh, pomáhat zemím, eh, zejména těm, kde se nachází mnoho uprchlíků. Chceme posilovat infrastrukturu a služby jak ve prospěch uprchlíků, tak také obcí a komunity, kam se dostali. Je třeba, aby uprchlícím dostali možnost žít způsobem, který bude produktivní a plodný, i v cizí zemi. Dále máme také eh, možnosti eh, přemístování do třetích zemí, eh, sjednocování rodin, dalšího studia a podobně. Je třeba také dát možnost těmto lidem, aby vedli důstojný život. Očekávám, že každé čtyři roky se bude konat globální fórum, eh, na kterém eh, vlády a státy si budou vyměňovat eh, názory, zkušenosti a také zavazovat se nebo přislibovat financování. Očekáváme, že v vysoký eh, představitel pro uprchlíky, generálním tajemníkem OSN eh, a bude to tedy v Ženevě eh, to naše první globální forum o uprchlících. Co by mělo být předmětem jednání? Budou tady tři hlavní elementy. Za prvé setkání na ministerské úrovni, kde je možné Eh, zavazovat se k poskytnutí prostředků na dosahování cílů eh, tohoto kompaktu. Eh, účastnit se mohou nejenom vlády, ale také parlamenty, nevládní organizace a další. Druhá, druhá část to byla platforma pro výměnu zkušeností a za třetí to bude příležitost provést takovou inventarizaci dosaženého pokroku, eh, tak a dále vznikne systém co-sponsoringu, tak aby bylo možné eh, získat financování také na jiných a nižší než vládních úrovní. Eh, kolegové z Ženevy, pokud vím, tak právě dnes začínají rozesílat pozvánky včetně eh, plánu dalších eh, setkání eh, v Dubnu, bude pak vyprodukován a dokument o tom, jakým způsobem je možné přislivovat prostředky. Pokud se týče toho globálního fóra, jemu budou předcházet tři přípravná zasedání 29. března, pak v červnu a na konce, nakonec v polovině listopadu. A samozřejmě vždy o tom bude k dispozici dokumentace. Na tom prvním eh, přípravném zasedání eh, bude projednáván zejména způsob eh, poskytování finančních prostředků. UNHCR vše bude posuzovat v rámci stáleho výboru v roce 2019 a samozřejmě eh, také váš parlament bude informován. Závěrem ještě o ostatních prvcích, které chceme eh, řešit v rámci globálního eh, fóra. Budeme vytvářet tříletou strategii pro rozmístování uprchlíků a v, léta, v letech, tedy na léta 18 až 24. Dále chceme vytvořit eh, tedy celosvětovou síť a také podpůrnou skupinu, eh, která se bude zabývat eh, kapacitou azylu. Já bych tedy chtěla poděkovat ještě parlamentu závěrem za podporu. Děkuji za práci UNHCR a děkuji také všem, kteří se zapojí do procesu. Máme zde několik kolegů, kteří jsou mé na misi a eh, ještě někteří další, kteří by chtěli se vyjádřit. Eh, já musím říct, že my máme v 15.30 eh, slyšení a možná tedy, kdybyste to vzali v úvahu. Děkuji, pane předsedo, tak za vedení naší delegace. Chci říci, že bylo dobře, že jsme tam byli. Eh, poté, jak se eh, referovalo o Marrakeši a kompaktu z Marrakeše eh, v některých členských zemích a v tisku, já jsem vysoce ocenila to, že nám pořadatelé z OSN dali i dispozici řečnický čas. bylo jasné, že OSN eh, ocenila tedy mm, naši přítomnost. Já si myslím, že problém je eh, současný stav věcí. Jak rozdělená Evropa eh, bude schopná podpořit a posunout dopředu tu problematiku tohoto kompaktu. Jakým způsobem Eh, budeme i jednat eh, s africkými zeměmi, které mm, nás eh, nyní už příliš nepovažují za spolehlivého partnera, poněvadž jsme nebyli schopni se ani přihlásit kolektivně k principům tohoto kompaktu. A nyní v tom procesu navracení uprchlíků domů, tak to, to je skutečně velice zajímavá směs eh, možností a povinností. Čili de facto nám teď jde o to, jakým způsobem tento migrační kompakt uvést praxi, eh, když Evropa mm, nedává eh, celé věci tu podporu, která by byla potřebná. Já musím eh, říct, že eh, eh, když budu někomu vykládat, že tento kompakt je užitečný, tak to skutečně je to těžké, protože kromě Izraele a Američanů jsme to byli my, naše členské země, které se Děkuji, děkuji za poskytnutou informaci a děkuji za eh, práci SVČ, agentury OSN a OSN obecně. Ti všichni pracovali na tomto globálním paktu o migraci a o uprchlících, respektive jsou to dva pakty. Chtěl bych trochu navázat na to, co říkala Judith Argentíny v tom smyslu, že poslední eh, fáze eh, tohoto jednání v Marrakeši byla velice depresivní pro EU. Parlament byl vždycky pro tyto dvě dohody, byl proto, abychom se vyjádřili, protože migraci vnímáme jako celosvětovou strategickou výzvu, nikoli současnosti, bude to výzva i v dalších desetiletí. A poznamená to vývoj světa jako celku nejenom těch zemí, které eh, dnes produkují migranty a uprchlíky, protože migrace a uprchlictví eh, je věc, která existuje na všech světadílech. dílech a v mnoha místech je ještě mnohem intenzivnější než na hranici EU. Nicméně eh, někteří eh, v návaznosti na to, co dělali USA, a uh, distancovali se od toho. Někteří k tomu byli dotlanče, dotlačeni ksenofobními, rasistickými, protimigračními uh, domácími silami. Uh, a jiní se prostě nezapojili vůbec a to poznamenalo postoj EU, který potom vypadal jako galimatiáš e, a projev nedostatečné solidarity ze strany mnoha členských států. A já tedy chci jenom říci, že tento parlament už nebude mít příležitost sledovat eh, fungování těchto dohod v praxi. Jsou to dohody nezávazné, ale musíme eh, vyslat takové poselství, dědictví pro další, nebo odkaz pro další parlament, eh, ukázat, že jsme akční silou, která je schopna přimět členské, členské státy k dodržení závazku souvisejících s touto dohodou, i když ta dohoda sama o sobě závazná není. Protože, to chci ještě jednou zopakovat, migrace, uprchlictví, to jsou fenomény, které nás budou pravděpodobně provázet eh, do, po dobu delší než je do jedné generace. Thank you very much, Enrique. And Cecil Kienge, please. Děkuji, Cecil Kienge. Děkuji, Claude. Také já děkuji za všechny informace, které eh, tady dnes zazněly, ale chci především zopakovat, eh, že je velice důležité, že delegace parlamentu byla v Marrakeši. My jsme to vždy podporovali a ukázalo se to právě i v tom, že jsme se osobně účastnili tohoto procesu. Já bych chtěla v podobném duchu jako předřečníci zdůraznit, že členské státy v době krize neprojevily dostatečnou solidaritu. Souviselo to i s krizí politickou. A na druhé straně musíme tady také připomenout úlohu komise, protože to nebylo úplně jednoduché. A je důležité, aby EU eh, měla silnější úlohu v, multilater- v multilaterálních vztazích. A tuto úlohu musí vykonávat i komise, zvláště v době, kdy členské státy nejsou schopny domluvit se mezi sebou. Já to považuji za velice důležité. My, jakožto parlament, jsme zde a to pak ukazuje, že EU je součástí těchto procesů a podle mého názoru se této úlohy někdo musí zhostit a myslím, že by to měla být právě Evropská komise. Dále jsem chtěla zdůraznit úlohu parlamentu v celé této věci. Parlament musí dostávat přesné informace, musí se účastnit všech jednotlivých fází. My jsme na tom opravdu hodně pracovali na otázkách migrace. Je, snažili jsme se posílit globální pakt jak o migraci, tak o uprchlících. My u nás tady máme celou řadu legislativních procesů. Pokud jde o pakt o migraci, musíme se v souvislosti s tím soustředit na všechny možné legislativní balíčky, které by měly ukázat všem ostatním státům světa, že Eh, i my eh, jsme schopni přijímat i konkrétní kroky, provádět eh, konkrétní změny uvnitř EU. A pokud jde o pakt o uprchlících, myslím, že by bylo dobré se tím znovu zabývat i v souvislosti s mm, dublinským uspořádáním, abychom ukázali, že jsme schopni tedy na pomoci tomuto procesu. Na závěr chci říci, že ten ta návazná fáze bude také velice důležitá a, a musí do ní být zapojen i náš parlament. Děkuji. No, thanks very much, but no, the legislative... Děkuji. Eh, tady kolem toho se točí další legislativní debata, takže tady se vlastně zbližujeme. Takže teď se eh, ptám, ještě někdo? Ne, děkuji. Dobře. Linda. Chci poděkovat všem eh, kolegům. Já musím říct, že my opravdu eh, podporujeme tento proces a jak bylo řečeno, migrace to je záležitost eh, dlouhodobá a nemohou se jí zabývat krátkodobé politiky. Já musím říct, že v britských médiích se tento víkend, poslední víkendu, hovořilo hodně o zprávě Africké unie, kde se říká, e, e, že tedy e, si nepřejí spolupracovat s Evropskou unii, zejména tedy v té oblasti těch vyloďovacích platform a podobně. Takže já nevím, když tak já vám to mohu tedy poslat a můžeme se o tom pobavit jindy. Já vím, že eh, proběhla debata s eh, arabskými státy, eh, teď nedávno také na téma migrace. Dobře. Tak mm, nevím, jestli tady kolegové Sofie Hendrix a další chtějí ještě něco říci k některým těchto bodům. Přejete si promluvit komu nebo ne? Jinak bychom mohli tu debatu uzavřít. V podstatě bylo to aby, myšlenkou to, abychom se tady dozvěděli aktuální situaci. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se zúčastnili mise do Marrakeše. Já vím, že to bylo těžké. A samozřejmě tady máme ještě výbor DAFE a výbor pro lidská práva, čili já vím, že je eh, poměrně obtížné informovat správně, pak tedy ještě také eh, koordinátoři se tím zabývají, takže já jsem velice rád, že tedy eh, všichni byli tady u nás. Děkuji UNHCR, externímu Action Service a tak dále. Já musíme eh, vlastně to všechno eh, jak si pospojovat, eh, abychom tady měli takový nějaký celkový přínos ze všech těchto aktivit, do kterých jsme tolik investovali a neradi bychom ztratili hybnost. Takže děkuji mnohokrát, Lindo. A Linda by ještě chtěla něco říct členům výboru DV prosím, eh, náš výbor eh, v 15.45 začne jednat eh, v místnosti 6Q2, což je přesně tady opatro a ještě bych chtěla říci eh, děkuji, Klode, eh, za mm, toto dobrou spolupráci, protože je možné, že toto je eh, poslední společná debata našich výborů, ačkoliv nemusí být, poněvadž nevím, jak to bude dopadat s tím Brexitem. Takže děkuji všem. Ano, děkuji vám, Lindo, děkuji výboru DV a také všem vašim zaměstnancům. Děkuji vám. Tady jsem na pokraji slz. Takže děkuji. Tak eh, eh, Libe bude pokračovat eh, v 15.30 v této místnosti. Děkuji.